prohlášení Komise Ochrana obětí terorismu. Prosím paní komisařku Alžběte Binkovskou, aby se ujala slova jménem komise. Prosím, paní komisařko, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, poslanci a poslankyně. Nedávné útoky v Paříži znovu odhalily eh, strašnou radikální tvář terorismu. Víme, že v uplynulých Eh, letech bylo několik eh, států terčem terorismu. Španělsko, Estonsko, Spojené království, Spojené království, Nizozemsko, Švédsko, Itálie, Bulharsko, Dánsko, Belgie. A směrnice z roku 2012, která vstoupila v platnost eh, po minulý měsíc, je zásadním nástrojem pro práva obětí. Stanoví se jim soubor závazných pravidel, včetně práva na ochranu, podpory a pomoci, které berou v potaz individuální potřeby jednotlivých obětí zločinů. Ovšem nespecifikují se tu konkrétní opatření, která by přímo vycházela vstříc obětím teroristů. Teroristické útoky za sebou nechávají jedince, kteří jsou zraněni, traumatizováni, nebo dokonce přichází o život. Tyto oběti potřebují velmi specifickou ochranu a podporu, která by zohledňovala jejich jednotlivé a konkrétní potřeby. A právě proto se komise rozhodla, že zavede specifická ustanovení o e, obětech e, terorismu e, do, e, nástroje z 2. E, prosince o boji s terorismem. Cílem je, aby členské státy eh, učinili um, teroristické činy a všechno, co s tím souvisí trestným, včetně například školení a výcviku a financování terorismu, aniž by však přitom zapomínali na oběti terorismu. Tento návrh konkrétně vychází vstříc potřebám obětí terorismu, a to obzvlášť navržovaná, tato navrhovaná směrnice po členských státech žádá, aby oběti terorismu okamžitě získali přístup profesionálním odborným službám, eh, včetně psychologické podpory. Tato podpora eh, bude k dispozici, dokud to bude nutné. Teroristické útoky často vyvolávají chaos a dezinformace. Čili je důležité, aby oběti měly přístup ke spolehlivým informacím a aby také existovaly informace o těchto obětech. Podporné služby musí dát k dispozici přístup k takovým informacím. Podle této navrhované směrnice kompetentní orgány na národní úrovni musí úzce spolupracovat tak, aby všechny oběti terorismu byly dobře informovány a aby se jim dostalo nezbytné podpory eh, bez ohledu na to, kde v Evropské unii se nacházejí. A na míru šitá pravidla pomoci a podpory eh, obětem pomůže jejich eh, hojení a eh, jim, jejich rodinám a tím pádem i celé společnosti. Toto je součást také našeho Centra Excelence proti radikalizaci, kde spolupracuje 2000 odborníků napříč celé Evropské unie. Ehm, a Ehm, Centrum excelence začalo fungovat 1. října letošního roku. Dostalo rozpočet 25 milionů eur na příštích eh, několik let a, a ehm, odborníci, kteří něm působí, pochází eh, z různých odvětví, včetně místních orgánů, policie, vězenských eh, služeb, probačních služeb, občanské společnosti, pedagogických sborů a v neposlední řadě také eh, spolků a skupin zastupujících samotné oběti. Oběti terorismu si zaslouží naši solidaritu a naši podporu. Rovněž mají eh, a mohou sehrávat významnou roli v boji s radikalizací. Jejich svědectví může být významným, významnou pomocí v naší preventivní práci. A v rámci Eh, RAM existuje eh, eh, skupina, která má připomínat oběti terorismu a která bude organizovat například Den uctění památky 11. března od madridských atentátů v roce 2004. Evropská komise si připomíná Evropský den, kdy se uctění památky obětí terorismu a bude tak činit i nadále. Tato událost nám eh, pomůže si připomenout eh, ti, kteří eh, trpěli rukou teroristů a kteří nadále trpí. Zajistíme, aby hlasy obětí byly slyšet. A aby byly slyšet co nejdál, co nejšíře, zvláště aby dolehly až kuším radikalizované mládeže. Tyto hlasy by měly pak eh, osoby, které jsou již eh, na pokraji extremismu, aby se znovu zamysleli nad eh, tím, co dělají. Ehm, může to sehrát velice důležitou roli v rámci tedy snahy vést jakousi proti propagační eh, kampaň proti radikalizaci a terorismu. Může to mít dopady na na jedince, kteří jsou ohroženi radikalizací nebo už radikalizováni. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní za politické skupiny, za EPP, Paní Jiménez Becerril Barrio, prosím. Děkuji, pane předsedající. Je velmi těžké přijmout, že každý z nás se může stát obětí teroristického útoku. Můj bratr a jeho žena se bohužel stali eh, oběťmi <laughs> útoku, který provedla ETA u nás ve Španělsku a nezávisí to na tom, s jakou motivací ti teroristé působí my musíme bránit naše demokratické státy proti teroristickým útokům. A sice nejde pouze o materiální škody, ale také o e, podporu psychologickou. Já si myslím, že takováto opatření musí platit v celé Evropské unii. Zároveň je to tak, že ne všechny členské státy mají příslušnou legislativu a proto je taková, jsou takovéto návrhy na evropské úrovni nezbytné musíme eh, tedy vzpomínat na oběti eh, teroristických útoků a zároveň je správně vysvětlovat tak, aby se jejich pachatelé nemohli stát nějakými oslovovanými hrdiny. Musíme stát vždy na straně obětí teroristických útoků. my jsme předkládali návrh na konferenci předsedů, který se bohužel nesetkal eh, s podporou. Kromě EKR my chceme, aby eh, ta ochrana byla zaručena směrnicí, tak aby to nebyla pouze slova, ale abychom skutečně chránili ty, kteří jsou eh, terorismem nejvíce postiženi. Paní komisařko, já bych se rád zeptala, kdy tedy takováto směrnice konečně mm, bude přijata. Děkuji. Přijímáte prosím modrou kartu? Pit. You accept blue card? Prosím, paní poslankyně, jste ochotná odpovědět na uh, modrou uh, kartu na otázku, která bude vznesena? Mr. Sally, take Lopez. Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Képviselő... Ano, děkuji, pane předsedající. Milá kolegyně, já s vámi naprosto soucitím. Především pokud jde o tu velkou ztrátu ve vaší rodině, kterou jste utrpěla a o které jste hovořila. U nás v Maďarsku eh, jsem byl poslancem parlamentu za oblast, kde eh, bylo mnoho obětí nacistického teroru za druhé světové války. Proto by bylo dobré, kdybyste eh, tedy řekla, Eh, svým kolegům z Fides, ze strany Fides, protože eh, právě tato strana tento týden předkládá velmi kontroverzní návrhy, takže by bylo dobré, kdybyste to svým kolegům z Fidese připomněla. Prosím. Sí, nosotros estamos aquí hablando de víctimas del terrorismo, no estamos hablando de víctimas. Tady jde o oběti terorismu, nejde o válečné oběti. Nicméně pro mě osobně jsou všechny oběti eh, předmětem eh, podpory a ochrany a žádné výjimky bych tady nedělala. Děkuji. Kat? Další modrá karta. Máte ještě další eh, žádost o do, otázku v rámci modré karty. Pan Bogovič se chce něco zeptat. Nepřijímáte? Neakceptujete? Ano? Tak ano nebo ne? Já si myslím, že došlo k nějakému nedorozumění. Dobře, za skupiny SND paní Katrina Kiniči, prosím, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Nedávné teroristické útoky znovu zdůraznily potřebu abychom podnikali konkrétní kroky. To není vlastně nic nového. Stačí podívat se na strůjce těchto útoků. Musíme rozšířit prevenci, ale samozřejmě musíme se zabývat i přímými a nepřímými odmětmi. V roce 2009 v, ve štokholmském programu se hovořilo o nutnosti posílení legislativy na podporu obětí, zejména obětí terorismu. To samozřejmě zahrnuje i rodinné příslušníky obětí dětí. Eh, směrnice 2029 eh, uznává, že oběti terorismu eh, potřebují konkrétní podporu a konkrétní pozornost. Nyní více než kdy jindy oběti musí být schopné spoléhat a dostat na podporu na národní i mezinárodní úrovni. Musíme vypracovat potřebná opatření, jak zdůraznila paní komisařka. Chci jí poděkovat za její slova. Ale myslím si, že to musíme dovést ještě dál. Myslím, že bychom měli zajistit eh, také ehm, ne, ne, neplacenou lékařskou, sociální a další podporu a to dlouhodobou pro ty, kdo uh, utrpěli fyzickou nebo duševní újmu v důsledku teroristických útoků. Musíme také zajistit příslušné náhrady, kompenzaci, která by byla na úrovni škody, která byla utrpěna. Musíme také vytvářet a podporovat úlohu asociací na podporu obětí. Děkuji paní Kiniči a nyní za skupinu EKR pan Timothy Kirkhope. Minuta, prosím, pane předsedo, paní komisařko. Samozřejmě, že cítíme obrovskou ztrátu a jsme nesmírně rozhořčeni, eh, když se díváme na oběti nedávných teroristických útoků. To samozřejmě nás všechny spojuje přes všechny rozdělení v rámci Evropské unie. Jde o to, komu můžeme věřit, koho známe, komu věříme, ale nikdy by tady by neměla být nenávistná retorika, protože my jsme Evropa demokracie, diversity a eh, svobody. Po eh, francouzských útocích se právě tato slova uzývala spolu s výrazy smutku a šoku, ale pak se objevilo i poselství eh, naděje, protože nikdy teroristé nemohou narušit naši soudržnost. Musíme budovat naše životy tak, abychom se cítili zase bezpeční. Musíme poskytnout bezpečnost občanům, aby žili životy ve svobodě. Porazíme ne nepřítele. A tím naše životy budou prostě strachu, ale nikoliv eh, za cenu toho, že budeme tolerovat eh, ty projevy náboženství nebo nesnášenlivosti, které vedly právě k těmto útokům. Děkuji. A nyní za skupinu ALDE. Eh, dvě minuty, prosím. Děkuji. Běžní zločinci často se snaží nezveřejňovat své zločiny. Ovšem, eh, považují se samozřejmě za hrdiny, když uniknou spravedlnosti. Teroristé jsou jiní. Ti, když provedou své zločiny v demokratických společnostech, tak jsou to zločiny, eh, které postihují mladé eh, ženy, starší, děti, mrzačí, zabíjejí, ale ničí nejenom je a jejich rodiny, ale vytváří také propagandu. Snaží se terorizovat nás všechny za cílem politických cílů. Džihadistický terorismus se snaží co nejvíce škodit našim společnostem. Zločiny, zločiny terorismu jsou zločiny ve veřejné sféře. Oni se možná považují za hrdiny, ale vytvářejí eh, po, oběti, které, které jsou stigmatizovány. Um, proto je terorismus zločin vlastně dvakrát. Jednak je to eh, zločin proti jednotlivcům, kteří potřebují podporu pro sebe a své rodinné příslušníky, ale je to také eh, politický veřejný zločin proti demokratickým společnostem, které mají svobody, které oni, na které oni útočí. Takže spravedlnost, památka a boj proti zapomínání zločinu, to je velice důležité. Nesmíme připustit žádnou beztrestnost eh, těchto lidí a když jsou lidé zabiti teroristy, nesmí existovat skutečně žádná beztrestnost eh, vůči pachatelům z jakýchkoliv důvodů, ze strachu nebo z jiných důvodů. V mé zemi jsou místa, kde lidé byli zabiti teroristy a lidé se pak báli eh, se proti tomu právně ohradit. Ovšem, eh, terorismus sebou nese eh, celou škálu různých následku. Není možné, aby někdo měl pocit, že má právo zabíjet. Já jsem viděla stovky obětí terorismu ve Španělsku a myslím, že Evropský parlament zatím ještě nedal obětem veškerou podporu, kterou potřebují a kterou si zaslouží. K tomu potřebujeme eh, specifickou směrnici. Děkuji. A nyní za NGL mm, Martina Andersen. 1,5 minuty. Děkuji po ničivých teroristických útocích eh, ve světě v posledních týdnech, měsících a rokech, rocích chci vyjádřit eh, veškerou soustrat a soucítění všem rodinám a obětem. Daesh je skutečně eh, monstrum jako Frankenstein a zastavit Daesh znamená zabránit tomu, aby evropské banky přijímaly prostředky, které Daesh získává ze svých ropných polí. Členské státy musí samozřejmě jednat humálně, musí víc stříc potřebám milionů uprchlíků, kteř, kteří byli eh, kteří museli utéct v, důvod, v důsledku eh, tohoto násilí. Svět se stal daleko nebezpečnější a úsilí o deeskalaci situace v Syrii a řešení eh, konfliktu to je to, co potřebujeme. Ehm, ovšem schazování dalších bomb v Sýrii není řešením. V nedávném konfliktu v Irsku mohl britský bezpečnostní aparát beztrestně e, zabíjet. Údajně to byla prakticky beztrestnost pro státní aktéry e, z Británie. Bohužel v těchto debatách státem sponzorovaný terorismus je často e, eh, zanedbávan. Zprávy z Libie a nyní ze Sýrie jasně ukazují, že parlament musí skončit s tím, s tím, s tím dvojím standardem. A jak vzhledem k tomu, že britská vláda e, podepsala mm, umluvy o lidských právech, ale nedodržuje přitom právo na život. Děkuji. Děkuji. A není za skupinu zelených Jan Filip Albrecht. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Domnívám se, že všichni jsme byli šokováni nedávnými teroristickými útoky v Paříži a Zároveň se domnívám, že se všichni můžeme shodnout na tom, že tento šok a ta hruza, která se šíří tváří v tvář těmto teroristickým útokům, nejen proti západním demokraciím, ale e, i jinde na světě, že ukazuje, že potřebujeme ochranu proti terorismu a ochrana obětí se netýká pouze těch který, které, kteří už se stali oběťmi teroristických útoků, ale jde také o prevenci dalších teroristických útoků, aby tu další oběti nebyly. Já si myslím, že zájemem těchto obětí je především to, abychom správně popsali fakta, abychom dobře prezentovali fakta, která máme k dispozici, tak abychom jim eh, abychom dostáli jejich ochraně, abychom nevedli Eh, emocionální debatu a abychom nepodporovali emocionální reakci na teroristický útok. A to se týká také eh, příčin terorismu. Pokud se podíváme podrobně na aktuální krizi eh, na Blízkém východě, pokud se podíváme na to, jak se k tomu jako Evropská unie musíme postavit, tak zjistíme, že je to podobné jako u jiných eh, eh, teroristických eh, atentátů v Evropě došlo následně k radikalizaci a musíme pracovat na tom, aby to skončilo, abychom potlačili tuto radikalizaci a v této souvislosti jde o to, abychom především dbali na to, jaké jsou skutečnosti a z toho získali jistotu. To znamená, že evropské orgány musí lépe spolupracovat, že musíme zajistit lepší výměnu informací a tak se tedy společně bránit proti útokům teroristů. Děkuji. Děkuji. Albrecht. Děkuji, pane poslanče Albrechte. A Nyní pan Gerard Patton, minutu a půl jménem EFDD. Prvořadou vládou každé vlády je ochraňovat vlast... povinností každé vlády je ochraňovat vlastní e, občany. Říká se, že teroristé nikdy nemůžou vyhrát, ale není to pravda. Pokud značné množství e, obyvatelstva sympatizuje s jejich dlouhodobými cíly, například e, ERA terorizovala a zavraždila ve Spojeném království, zatímco vlády ve Severním Irsku. Málo kdo by se přiznal k podpoře terorismu v Ira, ale mnozí eh, hlasují pro Sinn Féin, což je jejich politické křídlo. Současná teroristická eh, hrozba přichází od islámského fundamentalismu, který by chtěl v rámci šaria zákona ustavit celosvětový kalifát. Říkáme, že většina muslimů milují mír a nejsou násilní. Jistě je to pravda, ale eh, většina nedělá problém, za to menšina ano. A E, všich, všichni vyznávají stejné náboženství. Učení tohoto náboženství, pokud se vezme doslova, je úplně neslučitelné s demokracií a západní civilizací. Máme co dělat s obrovským problémem, jestliže bojujeme proti fundamentalistické ideologii v naší společnosti. Minulý měsíc jsem tedy řekl, že prvním krokem v tomto boji je jednou pro vždycky zastavit veškeré další e, hromadné imigrace z islámských států. Politika Evropské unie, která která umožňuje eh, milionům dalších migrantů sem přijít, eh, neznamená nic jiného než ruskou ruletu, kterou hrajeme z životy našich občanů. Děkuji. Děkuji vám eh, za nezařazené. Prosím, pokud dobře chápu, je tam žádost o modrou kartu? Ne. Je to v rámci článku 93 se 111 eh, Eh, což je, že poslanci by se měli chovat v rámci vzájemné úcty. Já jsem členkou Šinfol a já sama eh, dobře znám, jak je to v severním Irsku, kde za, eh, pro mě hlasovalo mnoho tisíc lidí a proto je to úplná ostuda, že někdo v této sněmovně se snaží učinit takovéto spojení, protože voliči Sinn Féin pro nás hlasovali kvůli našemu mandátu mandátu, kvůli tomu, co jsme nabízeli lidem, jak je budeme zastupovat a na základě volebního programu, který jsme jim předložili. A proto skoro půl milionu lidí na, v Irsku volilo Sinn Féin. Proto si myslím, že na základě článku 112, že by se poslanci měli chovat eh, na základě vzájemné úcty, nebyl dodržen, protože toho jsme tady svědky teď večer nebyli. Děkuji. Za nezařazené pan předseda, pardon, pan poslanec Lampos Fontoules, Prosím. No, děkuji. Dnes eh, nám komise říká, že chce rozšířit ochranu obětí teroristických útoků. Musíme skutečně chápat eh, bolest jak jejich, tak jejich rodin a musíme eh, ctít jejich památku. Bohužel některé země v Evropské unii mají různá kritéria v závislosti na identitě obětí a útočníků, v závislosti na tom, odkud přišli. Já se domnívám, že i kdykoliv je někde nacionalismus, tak eh, není plná ochrana možná. Viděli jsme eh, například chladnokrevnou eh, vraždu Jorgo Kondolise, mého syna, a tehdy se obětem vůbec nedostalo žádné ochrany a podpory, jak by si to vyžadovala Evropská směrnice. Naopak um, se stavěly různé překážky. v 80, po 80 různých útocích nedošlo k vůbec žádnému zadržení pachatelů. Je tudíž důležité zajistit, aby byly chráněni všude ve světě bez ohledu na jejich eh, ideologii. Děkuji. Kriana Perotis, Elizabeth Rosenberg. Prosím. Děkuji. Ráda slyším, že všechny politické skupiny se shodují na tom, že ta směrnice z roku 2012 eh, nemůže eh, vyhovět a nemůže tedy zajistit dostatečné pokrytí pro všechny oběti terorismu, protože eh, terorismus je velmi specifickým útokem na lidstvo a na Evropu. A eh, oběti tohoto jevu potřebují velmi konkrétní práva a podporu. Bez ohledu na to, za útočníci útočí na demokracii, jako třeba v případě 17. listopadu. To byla organizace, která terorizovala mou zemi několik let, ať už vzešly z ideologického, náboženského eh, půdy, jako třeba ISIS, tak prostě vždy působí obrovskou bolest a my proti ním musíme přijmout konkrétní kroky. Reakce Evropské unie musí spočívat v tom, že bude více demokracie. Ne panika. Musíme eh, prosadit demokratická pravidla. Jedině tak zabráníme, aby to pokračovalo. Fernando López Aguilar minutu a půl. Ano, děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Útoky, ke kterým došlo v Paříži 13. listopadu, eh, šokovaly celou Evropu. Musíme ale připomenout i útoky na Charlie Hebdo nebo útoky v Londýně, v Madridu. Španělská společnost se stávala terčem teroristů již celá desetiletí. Já tady hovořím za socialistickou stranu, která eh, během všech těchto desetiletí bojovala proti terorismu a snažila se překonávat rozpory mezi jednotlivými stranami, frakcemi a zastávat jednotný názor. Bojovali jsme za pravdu, spravedlnost a právě proto bych byla ráda, kdybychom tady měli zvláštní směrnice směrnici, která by doplnila eh, tu, která byla schválena v říjnu roku 2012. Je potřeba, abychom vyzdvihli zvláštní eh, postavení obětí teroristických útoků. Jde o jejich sociální čest, o jejich integraci, o jejich eh, pracovní život, o všechny postupy, které souvisí s tím, že jsou tedy oběťmi teroristických útoků. Proto bych byla velmi ráda, kdyby takováto samostat, eh, bych byl, byl velmi rád, kdyby takováto eh, směrnice vznikla, protože by přispěla k napravení škod. Teroristé chtějí páchat hrůzy. Nechtějí oběti pouze zabít, ale chtějí tím terorizovat celou společnost. To znamená, že podle našeho názoru jde o to, abychom bránili právní stát v celé Evropě. Děkuji. A nyní Helga Stevens, prosím, máte minutu, paní poslankyně. Paní, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych využila příležitosti a abych připomněla oběti teroristických útoků, které jsou zvláštním způsobem znevýhodněné, například postižené osoby. Musíme na pomoci tomu, aby při veškerých kontaktech s orgány, například s policií, se těmto osobám dostalo řádného zacházení. Musíme jim pomáhat i tehdy, pokud eh, mají například komunikovat, eh, hluchoněmí musí na policii získat tlumočníka do znakové řeči. Duševně eh, postižení musí mít svého opatrovníka. To je zatím slabé místo celého systému v mnoha členských státech a proto se domnívám, že právě tady bychom měli eh, vynaložit velký kus práce, že bychom se měli snažit o osvětu a posílit ochranu těchto znevýhodněných skupin. Děkuji. Děkuji. A nyní prosím James Nikolsen na minutu. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Já eh, hluboce sympatizuji se všemi, kdo trpí v rukou teroristů v Evropě i mimo. Například eh, týká se to i mých voličů v Severním Irsku. Historicky terorismus nikdy nefungoval eh, v izolaci. Vždycky skupiny se vyměňovaly vybavení i znalosti. A proto musíme podporovat zachovat co nejlépe eh, ty, kdo přežili terorismus, jejich eh, oběti. Ty potřebují totiž eh, Eh, podporu dále poté, kdy se média zaměří zase někam jinam. Jedná se o osoby, o rodiny, o ostatní, kteří utrpěli obrovské rány, mají velké jizvy a potřebují tedy neustálou podporu, protože ty jejich potřeby jsou komplexní a s časem se vyvíjejí. Eh, proto ti, kdo přežili, mají právo na spravedlnost také, aby je znovu nikdo netraumatizoval, aby se neopakoval opakovaly teroristické akty. A musíme také jasně rozlišovat mezi nevinnými obětmi a mezi pachateli, protože já samozřejmě pochopitelně podporuji pouze čisté oběti teroristických činů. Děkuji. Mnohokrát děkuji a nyní došlo na proceduru Catch the Eye. Pan eh, poslanec Brian Hayes, prosím. Eh, pane předsedo, já vám děkuji za příležitost. Já vítám tento návrh a chtěl bych eh, s mojí kolegyně za práci, za to, že tady zdůraznila potřeby obětí po celé společnosti. Jak už tady bylo řečeno, pane předsedo, my máme zodpovědnost za pomoc lidem, kteří se stali nenávi, oběťmi terorismu ve všech 28 zemích. U nás v Irsku my jsme eh, trpěli v důsledku ilegální kriminální kampaně, kterou vedly IRA a podobné organizace. Zastrašovali lidi, kriminalizovali je, vraždili je a postarali se o to, aby výtěžek v jejich trestné činnosti se dostal eh, na, do kapes těch, kteří prováděli podobné činnosti. A proto musíme podporovat ty osoby, které nyní řeší eh, obrovské problémy, mají smutek, eh, mají duševní rány. A naše společnost prošla transformačním prostřed, pro, ne, procesem po mírové dohodě, po smíření. Musíme teď udělat daleko více. Proto vyzývám komisi, aby během příštích šesti měsíců se podívala, za opravdu všechny členské státy transponovaly zde schválenou legislativu. A vyzývám komisi, aby jmenovala konkrétně ty státy, kde bude třeba udělat ještě daleko víc. Děkuji mnohokrát. Je sice trochu pozdě, ale možná pan Nicholson by přece jenom přijal modrou kartu od paní Jiménez. James? Prosím. Ano. Promiňte, promiňte, pane předsedo, já nechci se nic ptát pana Nikolsna. Já chci jenom, abyste mi dal vteřinku eh, té, v rámci této debaty eh, o obětech, abychom si připomněli oběti, kteří přišli o, které přišly o život před několika dny v, ve španělské ambasádě v Kábulu. Myslím, že to byly policisté španělského velvyslanectví v Kábulu. A takže jsem jenom chtěla jejich jména připomenout v naší rozpravě. Děkuji. Já chápu, rozumím, eh, paní, ale musím zopakovat. Opravdu postup KHDI je vyhrazen otázka. Modrá karta tedy. A nyní pan eh, Nutis Marias. Děkuji vám, pane předsedo. Po krvavých útocích eh, islámského státu v Paříži, který si vyžádal stovky obětí a zraněných, musíme přijmout rozhodné kroky v boji s terorismem a podpořit jejich oběti. Podporuji tudíž eh, oběti veškerých, chci vyjadřit tedy soustrast všem obětem útoku a ehm, říci, že toto, že uplatnění směrnice z roku 2012 by mělo být prvním krokem, ale nejde to dost daleko. Právě proto potřebujeme tuto novou směrnici, která se bude konkrétně zabývat oběťmi terorismu. A to zejména po těch mas- masových džihadistických útocích. A je klíčové, abychom této směr- tuto směrnici e, prosadili. Ovšem, budeme muset eh, že přistupovat k terorismu i politickým, ideologickým způsobem, včetně eh, otázky Turecka. Dále nejenom Turecko, ale mnoho arabských států podporuje eh, islámský stát. Musíme vrátit na Střední východ mír a porozumění. Děkuji. Paní byl Barandika. Děkuji. Teroristická hrozba a specifické eh, má tedy své určité specifické rysy. A my musíme buď dotáhnout si o obětech, nebo připravit eh, samostatná ustanovení o, pro oběti terorismu. Jsme v nové situaci. Potřebujeme minimální rovné podmínky napříč Evropou Musíme zajistit, aby občané měli přístup k programu, musíme omezit byrokracii. A ta podpora obětem musí mít a musí trvat, jak dlouho je zapotřebí. Oběti musí mít skutečnou lidskost, pochopení a služby. Musíme bojovat s teroristy pomocí demokracie, ale musíme víc stříc obětem těm, kteří jsou nejvíc postiženi. Terorismus chce zničit náš životní podmínky náš způsob života. Děkuji. A nyní Romana Tons. Do. Žal se moramo v zadnjem času namesto s pozitivnimi vsebinami, naprimer kako zagotoviti več delovnih mest. V nedávné době jsme byli svědky mnoho, eh, nebo zabývali jsme se různými tématy, ale nezabývali jsme se tím, jak bychom mohli zlepšit život eh, mladých lidí nezaměstnaných. Bohužel jsme se museli zabývat důsledky teroristických činů. Samozřejmě, že doufáme, že veškerá opatření, která přijmeme, budou efektivní i v tom, abychom eh, bránili do budoucna takovýmto teroristickým útokům. Nicméně skutečnost je někdy jiná a veškeré oběti teroristických útoků jsou tím poznamenány na celý život i eh, jejich rodiny a proto tedy musíme učinit všechno, eh, co je v našich celách proto, abychom takovýmto útokům zabránili a pokud už se k něco takového stane, tak musíme obětem teroristických útoků poskytnout co možná největší podporu, pomoc psychologickou, právní, materiální a tak dále. Sadavý zaměník Ivan Jakovčič. Děkuji a nyní pan Jakovčič. Chvále děkuji, gospodine předsedávající. Děkuji vám, pane předsedo. Evropa je nepochybně kontinentem tolerance ale zároveň je Evropa také kontinentem, eh, kde působí teroristé. Ať už řek, je to Ira, um, Meinhof, další atentáty, útoky, ke kterým došlo v Madridu, v Londýně a nyní v Paříži. Tomu všemu došlo v Evropě. A proto tuto směrnici potřebujeme. Musíme vyjádřit solidaritu s obětmi terorismu. A musíme tak učinit na všech úrovních, na úrovni národní, regionální, místní. Musíme pomoci obětem, protože ty oběti někde žijí. Ve městě nebo na nějaké vesnici. Musíme je všechny za, začlenit, vít, nabídnout jim pomocnou ruku, včetně zdravotní péče. A právě proto podpořili tuto směrnici. A nyní Franz Bogovič. Předsedující za besedu. 20. Eh, století je zaznamovala celá vrsta... Děkuji, pane předsedo. 20. století se vyznačovalo celou škáli, škálou režimů, nejrůznějších systémů, které odmítaly uznávat práva lidí, kteří v Evropě žili. Další století se vyznačuje tím, že různé skupiny útočí na civilní obyvatelstvo, ale je to jiné než dřív. Nyní je tu masový terorismus, masové útoky. To jsou útoky, které v podstatě odporují naší demokratické společnosti. A bohužel takovéto útoky mají také mnoho obětí. A proto naprosto podporuji návrh, který tu dnes představila komise. Musíme na pomoci musíme pomoci obětem a také bojovat proti tomu, aby k takovýmto útokům docházelo. Děkuji. Děkuji a nyní za komise, prosím opět paní komisařko, paní Alžbětu Beňkovskou. Já děkuji mnohokrát, pane předsedající, vážení poslanci, velice vám děkuji za velice, velice cené poznámky. Já samozřejmě vyřídím i paní komisařce Jourové, v jakém duchu se tato rozprava nesla. Na závěr několik věcí. Komise velice je odhodlána bojovat proti radikalizaci, proti terorismu a já jsem sama osobně velmi vděčná parlamentu za zprávu o preveranci radikalizaci a náboru evropských eh, občanů eh, teroristy, která byla schválena před několika týdny. Myslím, že je důležitá úzká spolupráce mezi aktéry na všech úrovních, na národní, místní, mezinárodní a měli bychom usilovat o větší spolupráci přímo v terénu a to i na podporu obětí terorismu a jejich rodin. Komise si uvědomuje, že je rozdílná situace obětí terorismu a obětí jiných trestných činů. Proto jsme navrhli novou směrnici o které už jsem se zmínila, a ta zahrnuje podporu pro oběti terorismu a jejich rodin. Komise velice počítá s podporou parlamentu, aby bylo možné navrhovanou směrnici o boji proti terorismu rychle schválit. A vyřídím také paní komisařce Jourové vaši požadavku, aby se ověřila implementace, eh, jak probíhá v čase po této směrnice. Děkuji mnohokrát. Takže tím uzavíráme tuto diskuzi. A na pořadu jednání tu máme námitku.